L'ordine del giorno. Děkuji a nyní zde máme na pořadu jednání další bod a to jsou pravidla pro DPH a zjednodušené jednosprávní místo pro DPH na digitální služby, knihy a noviny v EU. Za Evropskou komisi dávám slovo panu komisaři Ancipu. Mr. President. Vážený pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, nejprve bych chtěl uvést,